Uh, Dámy a pánové, myslím, že bychom měli začít. Máme tady již řadu expertů. Chtěl bych eh, přivítat eh, paní kolegyni, která je bývalou členkou Evropského parlamentu a je velmi příhodné, že jako první na řadě dnes odpoledne máme otázku digitálního trhu. Jak víte, digitální agenda bude na pořadu eh, zítra a také se bude eh, dnes dopoledne jsem se konstatoval, že se otevírala ještě workshop na téma digitální agendy. Eh, takže je to velice vhodné téma, které tady můžeme ehm, mít. A já osobně se velice aktivně podílím na práci na obou těchto tématech a jsem velmi rád, že takto můžeme spolupracovat. Práce, kterou odvádíme v naší ehm, skupině Reflection Group, ehm, velice vhodně spojujeme s tímto tématem. Máme vlastně zprávu z vlastní iniciativy, která reaguje na sdělení komise o e, důvěře e, spotřebitelů e, v budoucí jednotný trh. Máme tady také paní kolegyni z DG pro digitální trh. Je to ostatně jedna z autorek příslušného textu komise a to je velice dobře. Já bych chtěla ověřit, že tady máme stínové zpravodaje. Ano, paní Gebhardt, ano, ta je um, tady za kolegu. Není, nejsou, není tady pan Engstrom a ještě další kolega, který tady také není. No, musím říci, že je tady, myslím, dost členů EPP, aby dnes odpoledne eh, obsadili všechny potřebné eh, všechna potřebná místa. No, v každém případě já předám rovnou slovo zpravodaji, aby nám představil svou zprávu. Máme prostor pro diskusy a já věřím, že to bude užitečné výměna názoru, Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, především chci říci, že se zdá, že v tomto dokumentu jsme víceméně všichni zajedno, protože eh, zástupkyně eh, skupiny socialistů, která hovoří jménem stínového zpravodaje, také vyjadřuje souhlas, vlastně jsme na tom vlastně pracovali společně, společně i se stínovými zpravodaji. A já myslím, že opravdu tady nebude vůbec žádný problém, protože prakticky všichni souhlasíme. E, vlastně na všem všichni e, se můžeme shodnout. Takže vážení kolegové, myslím, že, že dnes e, musíme říci, že tato zpráva a veškerá práce, kterou tady odvádíme, včetně práce, kterou odvádí Evropská komise, má za cíl dosáhnout jednotného digitálního trhu. A um, tady musíme říci, že všichni, kdo toho zasahují, zdůrazňují, jak velice důležitý je cíl uh, této zprávy, neboť digitální trh nám přináší uh, pracovní místa, růst, rozvoj ekonomiky a to je věc, kterou Eh, mě, ve mně vyvolává velkou spokojenost, protože veškerá práce, kterou jsme odvedli v posledních letech, přináší své plody. Různé iniciativy, na kterých jsme pracovali, umožnily, abychom hodně pokročili k té, tomuto společnému cíli. Je nějaká doba, kdy se vůbec o jednotném digitálním trhu nehovořilo, protože to vypadalo jako naprosto nedosažitelný cíl. A když se hovořilo o elektronickém obchodování, tak se vždycky hovořilo velmi v budoucnosti, že to jednou v budoucnosti bude v naší ekonomice. Prostě ehm, nyní už můžeme konstatovat, že se nejenom používá přítomný čas, ale už se přímo koná eh, v přítomném čase. Musíme si uvědomit, že Evropská unie a mm, digitální jednotný trh ještě ne Pokročil tak, jak by to bylo bývalo možné. Ještě zdaleka nevyužíváme všechen potenciál digitální ekonomiky. Já jsem to tady již mnohokrát zdůrazňovala. Digitální trh je klíčem pro hospodářský růst, pro zvýšení spotřeby a tudíž pro vytváření pracovních míst, zejména pro mladé. Evropská Evropské unii nadále je ovšem veliká právní roztříštěnost a to je velmi odrazující jak pro spotřebitele, tak pro podniky, když zvažují možnost podílet se na elektronickém obchodování, zejména přeshraničně. E, ti, kdo v Evropě působí přeshraničně, musí vlastně čelit 27 různým souborům e, právních předpisů, například také dalším oblastem, jako je poštovní služby e, a další, a vůbec digitální právo. A to přináší nadměrné výdaje, dodatečné náklady můžeme eh, opravdu eh, mít závratné výhody z toho, když budeme obchodovat eh, digitálně v Evropě. Musíme si uvědomit, že můžeme využívat obrovské prostředky, jako třeba velké nadnárodní společnosti. Spotřebitelé eh, mají ovšem dnes velkou nejistotu, když chtějí kupovat zboží na digitálním trhu a zejména přeshraničním digitálním trhu. To je především způsobeno tím, že neznají eh, možnosti využívání těchto médií a na druhé straně nemají ani právní jistotu. Eh, ta, je především, ta nejistota je především způsobena velkou roztříštěností. V posledních dvou letech se rozvinuly iniciativy, aby se situace změnila. V Evropském parlamentě a konkrétně v tomto výboru pro vnitřní trh se hodně pracovalo na vytvoření jednotného evropského digitálního trhu. Byly schváleny zprávy i legislativní návrhy, jako například v roce 2010 zpráva o e, přizpůsobení vnitřního trhu pro elektronické obchodování, nebo například směrnice o právech spotřebitelů. Ta udělala velký krok vpřed, aby zvýšila jistotu spotřebitelů při obchodování online. Nedávno Například eh, se objevila na stole iniciativa v legislativní eh, oblasti týkající se alternativních řešení sporů a dokonce vznikla zvláštní pracovní skupina o jednotném digitálním trhu a trhu elektronického obchodování. Také Evropská komise eh, vypracovala řadu sdělení i legislativních návrhů, které velkou měrou přispívají eh, k tomu, abychom eh, pokročili k vytvoření jednotného digitálního trhu. Chci především zdůraznit velký přínos sdělení komise o elektronickém obchodování z roku 2011. Tam se počítá s velkou řadou návrhů a také se vytváří cestovní mapa nemůžeme a ani nesmíme se spokojit s tím, co bylo uděláno. Musíme chtít daleko více. Eh, směry, v kterých musíme pracovat, jsou několikanásobné. Především tři faktory. Eh, vytvářet důvěru, poskytovat více informací a podporovat inovace. Pro eh, vypracování současné zprávy jsem se pokusil soustředit všechny, všechna hlediska, všechny přínosy, eh, kterých se mě dostalo od stínových zpravodajů na nejrůznějších schůzkách, které jsme eh, organizovali. Chci jim poděkovat za spolupráci a za to, že byli k dispozici pro velmi konstruktivní diskusy. Ve zprávě jsem se, jsem se soustředil na pět velkých oblastí. Za prvé, je tady úvod, který se nazývá Jednotný digitální trh pro růst a zaměstnanost. Tam jsou takové hlavní orientace a také se tam zdůrazňuje, jak důležité je vytváření digitálního jednotného trhu pro růst a pro vytváření pracovních míst v této době krize. Druhý blok se e, týká důležitosti PINE. Já myslím, že je velice a malé a střední podniky. Já myslím, eh, že je třeba zdůraznit, jak velice důležité jsou malé a střední podniky a mm, jejich podíl na elektronickém obchodování a na eh, digitální agendě je velice důležitá pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti i pro jejich přístup k novým technologiím a abychom vytvářeli takovýto digitální trh, je třeba podporovat propojenost eh, malých a středních podniků. Bez toho není možné eh, povzbudit spotřebu v našich ekonomikách. Jestliže se nám nepodaří povzbudit spotřebu prostřednictvím inovací, nebude možné vytvářet pracovní místa ani hospodářský růst. To je taková rovnice, kterou si můžeme snadno stanovit a tím směrem musíme působit. 90 podniků v Evropě jsou malé a střední podniky, takže veškerá iniciativa, která směřuje na vytváření pracovních míst, se musí orientovat na malé a střední podniky. Tady je velice důležité. Máme 23 milionů malých a středních podniků v Evropě a kdyby zítra každá z nich vytvořila jedno jediné pracovní místo, tak bychom vlastně za jeden den eh, odstranili nezaměstnanost Evropské unie. Eh, taková digitální ekonomika může být velice důležitá i pro samotný rozvoj malých a středních podniků a pomoci jim vybřednout z krize. Je to velmi důležité, abychom zdůraznili, že je třeba dát nové příležitosti, stimulovat růst a vytvářet pracovní místa třetím blokem se, eh, ve třetím bloku se zabývám překážkami, které existují eh, ještě v digitální eh, cestě a také navrhuji, jak překonat tu roztříštěnost v takových oblastech, jako, je, jako je, mm, jsou poštovní služby, ochrana údajů, normy o duševním vlastnictví, překonání diskriminace z důvody původu mm, spotřebitele a O tom se hovoří eh, také v článku 22 bod 2 eh, směrnice o službách. A v dalším bloku hovořím o zvýšení eh, důvěry spotřebitelů. Je to důvěra, která je klíčovým bodem pro úspěch služeb online. Eh, více opatření musí směřovat k zvýšení důvěry v elektronické obchodování. Právě eh, potřebujeme takový systém obchodu online, kterému mohou spotřebitelé věřit, kde budou jasně chráněny eh, zájmy a práva spotřebitelů a uživatelů. Musíme poskytnout více informací spotřebitelům a také více prostředků pro ochranné sítě Musíme vytvořit Evropskou chartu práv a potřeb spotřebitelů. To jsou opatření, které já navrhuji, abychom dosáhli tohoto e, cíle. Pátý blok e, textu hovoří o tom, že je třeba vytvořit základ pro vytvoření konkurenceschopnější Evropy. Zdůrazňuje se, že digitální jednotný trh e, se musí přeměřit ve zdroj, který Eh, bude vytvářet podnikatelské příležitosti, podnikatelské schopnosti a který také nabídne nástroje, které usnadňují eh, využívání výhod digitálního trhu. Opatření na zlepšení propojení v oblasti širokého pásma který by měl propojovat Evropu, také využití veřejných elektronických eh, služeb. To všechno jsou velice důležité katalyzátory, které mohou vytvořit základy budoucího technického eh, pokroku i inovace v podnicích. A na závěr bych chtěl říci, že se domnívám, že dnes je Evropa na křižovatce z hlediska budoucího rozvoje a musíme se rozhodnout. Musíme nabídnout podnikům dobré prostředí eh, a nikoli nepří, nepřátelské prostředí pro podnikání. Chceme vytvářet Evropu bez překážek. Ehm, eh, jinak eh, není možné dále postupovat. Nemůžeme vytvářet překážky pro vytváření podniků a pracovních míst. Naším cílem je vytvořit jednotný trh. Musíme dát jasný stimul pro vytvoření digitální ekonomiky, eh, aby existoval jednotný digitální trh v Evropě. V minulém století, v 90. letech, se hovořilo o čtyřech důležitých svobodách, základních svobodách, které přinesly velké příležitosti dnes, vytvoření Eh, jednotného trhu, který se rozšiřuje také na digitální oblast, přináší něco ještě dalšího. Digitální revoluce může našim podnikům i našim občanům přinést možnost, jak eh, vytvořit větší růst, přinést více pracovních míst. Je to příležitost, kterou musíme využít. Eh, musíme si uvědomit, že jen když zjednodušíme normy, eh, abychom rozšířili jednotný digitální trh, jen tak můžeme pomoci Evropě, aby se přeměnila eh, v aktéra, který může být konkurenceschopný v globálních rozměrech. To bude velice důležitý krok pro překonání krize a pro přípravy na zvládnutí velkých výzev 21. století. Proto já stále říkám, a neúnavně to budu říkat i nadále, že východisko z krize má také digitální formát. Toto je velice důležitý okamžik. Změny, které vytváříme v těchto letech, ovlivní konkurenceschopnost našich podniků na řadu let, stejně tak jako ovlivní naši schopnost čelit eh, v dlouhodobém měřítku velkým výzvám. Když se nám toto nepodaří, stroskotáme ve všem. Pane předsedo, já jsem velmi rád, že mohu vyslechnout eh, příspěvky stínových zpravodajů i dalších poslanců eh, tohoto výboru. Děkuji. Uh, Děkuji. Myslím si, že jste tady zmínil celou řadu důležitých věcí a myslím si, že souhlasím s tím, jak důležité je sdělení komise a právě proto uh, jsme se na to v naší práci zaměřili. A nyní dávám slovo paní Gebhardt. Zareagujte prosím za sociální demokraty. Děkuji, paní Pane předsedo, budu mluvit francouzsky. Ano, paní Korazabilt, občas se to stává. Pan Campos mi nechal své poznámky ve francouzštině, takže pro mě to bude jednodušší, když budu dnes mluvit francouzsky. Skutečně, pan Arias, jak jste předpokládal na začátku, tak řeknu jménem pana Campose bych chtěla poděkovat za opravdu velice pozitivní eh, práci, příjemnou také. Pan Korea de Campos se domnívá, že ten návrh zprávy je velmi vyvážený a jsou tam zapracované veškeré eh, otázky, o kterých eh, jsme diskutovali eh, v rámci digitální agendy, že skutečně byla odvedena velice dobrá, velice pozitivní práce v samotné podstatě tématu. V podstatě v celkově souhlasí s tím, co navrhujete, ale samozřejmě jsou zde ještě některé body, které by vyžadovaly určité zlepšení nebo vyjasnění, ale samozřejmě neznamená to, že by s vámi nesouhlasil v těchto otázkách. První otázka se týká bodu číslo 10, otázky poštovních služeb a přeshraničních dodávek, které s tím souvisejí. Stejně tak jako vy přikládá velkou, velký význam nákladům, ceně, která je někdy nepoměrná a představuje překážku pro přeshraniční elektronický e, obchod, aby byly efektivní tyto služby e, přeshraničních dodávek online tak proto je důležité posílit, ještě prohloubit to, co jste udělali. Druhý bod se týká čísla 11, otázka DPH a zejména jednotná sazba DPH u digitálních a fyzických produktů. To je velmi důležité z jeho hlediska a, mělo by se to rozšířit i na další digitální produkty, jako audiovizuální služby a nejenom na elektronické knihy e-books. To je podle mě i podle něj velmi důležité, protože omezení pouze na ty elektronické knihy by znamenalo omezení rozsahu působnosti a proto bychom byli rádi, kdyby se to ještě rozšířilo, ale jinak jsme v podstatě na stejné vlnové délce s vámi. Třetí bod se týká bodu číslo 12. To jsou prost, platební prostředky. Zde je potřeba odkázat na nové platební prostředky jako mikroplatby prostřednictvím chytrých telefonů nebo SMSek. Myslím si, že ono je to mezi řádky v tom vašem textu, ale pan Korea de Campos by byl rád, kdyby se to jasněji zdůraznilo explicitně a ne pouze implicitně. Těmto platebním prostředkům bychom měli věnovat mimořádnou pozornost, i pokud jde administ- o administrativní poplatky které mohou v konečné fázi být někdy vyšší, než je hodnota samotné transakce. Takže myslím si, že na to bychom měli dávat velký pozor. A zdá se mi, že některé věci v této oblasti jsou poněkud zvláštní. Co se týká bodu 27 až 30, tak Antonio se domnívá, že hlavní, důležité by bylo zapracovat do této zprávy z vlastní iniciativy odkaz na sociální dimenzi jednotného digitálního trhu. Paní Koraza Bild, já vím, že vy řeknete, že to je úplně normální, ale je jasné, že dosáhnout obecného konsensu ve společnosti vůbec všeobecného konsensu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, podniky a podnikateli. To je vlastně velice důležitý základ pro zajištění bezpečnosti v členských státech. Myslím si, že vždy má smysl to připomínat. Odkazuji na to, co jste říkala dnes ráno. A myslím si, že je potřeba to říkat, potřeba to opakovat a ne pouze říkat, že už je to automaticky zahrnuté v té naší práci. Myslím si, že je potřeba to zdůrazňovat, je to velmi velmi důležité a to bych ještě chtěla doplnit k těm písemným připomínkám Antonia. A zejména, abychom ještě zahrnuli to, co uvádí Antonio Korea, jde také o trh, který má být ve službách spotřebitelům a občanům a všem ve smyslu veřejných služeb. A to je také důležitý pojem. Pátý bod, který bych chtěl kolega zdůraznit, se, je to, že by, co se týká té etikety evropské důvěry, důvěryhodnosti, tak eh, posílit, zvýšit význam těch online her, online sázení. To je ostatně něco, co jsem již včera říkala v, radio, v rádiovém vysílání panem Švábem jsme se na tom shodli, že tato etika, ta důvěry pro evropské občany může také poskytovat určitou důvěru, která je velmi důležitá a myslím si, že to je také bod, 20, bod 24, to je ještě něco jiného, ale i toto je velmi důležité. On skutečně navrhuje zavedení určitého testu elektronického obchodu, ve veškeré vnitrostátní i evropské legislativě, tak abychom mohli předvídat určité překážky jednotnému digitálnímu trhu. Toto je také podle jeho názoru důležité a myslím si, že on sám bude ještě rozvíjet, prohlubovat to, co tím vlastně rozumí, tím testem elektronického obchodování. Já osobně, když si čtu váš text, tak je tam velmi pozitivní bod, který bych ráda zdůraznila, to je váš bod číslo 24, kde připomínáte, sdělení Evropské komise o internetu a dětech. Myslím si, že to je opravdu nesmírně důležitý bod. Jsem velmi ráda, že jste toto téma nastínil, zejména proto, to, že příslušný výbor z Evropského parlamentu se rozhodl, že to nezapra- nezapracuje do zprávy z vlastní iniciativy o tomto tématu, což je nám velmi líto. My bychom byli chtěli vyjádřit stanovisko za naši frakci, je to tak, ne, Malkolme? Ano, rozhodli jsme se, že zpracujeme stanovisko, protože podle našeho názoru je to velmi důležitý bod, takže využijeme toho vašeho textu, abychom vlastně využili určité důležité body v této oblasti protože to je oblast, domnívám se, zásadního významu a nedomnívám se, že můžeme pouze, pouze říci, no neza, už nás to nezajímá, komise vydala sdělení a to je vše. Zdá se mi, že to by bylo trošku politování hodné, trošku ubohé a mám dojem, že bychom se měli pokusit využít vaší zprávy z vlastní iniciativy jako takového výchozího za bodu pro to, abychom zpracovali nějakou relevantní politiku v této oblasti. Děkuji. Dnes všichni mluví francouzsky, děkuji. A to Eh, si tedy přejeme pro dnešní zasedání, ale já možná budu přeci jen hovořit anglicky. Moje francouzština eh, není na dostatečné úrovni. Eh, budu hovořit za naši skupinu a potom vyzvu paní Gáler a Graca Bild, protože jsem si jist, že také budou chtít promluvit, stejně tak jako pan Schwab, takže všichni se do toho můžou samozřejmě zapojit. Nejprve bych chtěl říci, že souhlasím, nebo že si myslím, Eh, že eh, pan eh, předkladatel tady předložil velice dobrou zprávu o velmi důležitých věcech a část té práce, kterou tady děláme, je, že chceme vlastně integrovat co nejkoherentnějším způsobem, co nejcelistvějším způsobem, jak to popsal Louis Eh, větou Michela Barnier, Michel Barnier na to upozornil dnes dopoledne. My tady chceme tady spojit celou řadu eh, nástrojů eh, a chceme se zabývat těmi nejhlavnějšími aspekty ochrany údajů, takže samozřejmě o tom ještě budeme více hovořit, ale myslím si, že bychom teď si měli upozornit na ty nejdůležitější aspekty jednotného digitálního trhu a ochrany údajů. Jsou tady některé zapeklité otázky, protože v mnoha oblastech případech spotřebitelé eh, rádi nakupují přes internet právě proto, eh, že eh, tam mohou mnohé zůstat od důvěryhodných firm, které jim to nabízí a můžou jim tam dávat nějaké neobvyklé nabídky. Velmi často jim také nabízí zvláštní cenovou slevu. Ehm, takže Eh, je to eh, důležité. A myslím si, že velkou výhodou internetu také je, že umožňuje eh, spojení nejrůznějších lidí, kteří nabízí poměrně specializované produkty a tím pádem vlastně se zvětšuje přístup k těmto produktům, vlastně ten trh a jsou tady specializované produkty a Eh, ti, kdo nabízí tyto produkty, potom se mohou globálně rozvíjet eh, i v evropském měřítku. Eh, například existuje jednotné fórum v Krakově a tam se vyjádřil jeden malý a střední podnik, který hovořil o tom, že, mají, e, že produkují jeden zvláštní produkt, a to v Rakousku, a chtěli to prodávat do Německa. A, a, a e, mám takový pocit, že to bylo nějaké zvláštní e, víno nebo něco takového, nějaká zvláštní lahůdka. A no, tehdy ta žena, která tam vystoupila, tak si stěžovala na to, že musí platit příliš velké do, náklady za dopravu, za to, že to dodává do Německa. Takže je tady problém s distribučními náklady náklady. Měli bychom se zaměřit na to, aby to bylo efektivnější, konkurenceschopnější, zodpovědné a měl by tady být lepší eh, feedback pro spotřebitele. Začíná to být stále důležité a měli bychom o tom hovořit. Myslím si, že jednotný trh to je eh, ten koncept, o kterém tady hovoříme, a digitální nástroje vlastně mohou eh, zvýšit jeho dopad a ehm, Myslím si, eh, že eh, důležité je také postarat se o tedy o spotřebitele. Je tady otázka důvěry. Eh, to je také název sdělení komise a myslím si, že to bychom měli mít na paměti. Potřebujeme koherentní rámec pro vytváření důvěry. To je téma této zprávy. Je to oblast, která možná byla zatím dosti přehlížená eh, při vytváření jednotného trhu, protože nás zajímaly samozřejmě technologie, ale teď si musíme eh, také eh, vzít na mužku základní služby pro spotřebitele. Měli jsme zprávu o e, přístupu spotřebitelů e, k digitálním trhům a myslím si, že e, z toho můžeme také využít celou řadu informací i pro tento návrh. Mám tady některé specifické věci, které by mohly pomoci tady dopracovat nebo doladit některé ty poznámky, které tady říkal pan zpravodaj. Z praktického pohledu se musíme Eh, zamyslet nad eh, dostatečnou informovaností spotřebitelů, protože tak se vytvoří důvěra. Musí vědět, od koho kupují, kdo je ta společnost a na koho se obrátit, pokud vzniknou problémy. Samozřejmě tady máme směrnici o elektronickém obchodování, ale jak zmínila eh, komise, sice to přineslo tyto věci, ale není to vždy v praxi uplatňováno. Je třeba mít mechanismus pro řešení problémů spotřebitele a dodavatele a musí to být zajištěno i přeshraničně. Je potřeba eh, tedy vytvořit eh, nebo je tady také síť na podporu elektronického podnikání a e, myslím si, že návrh pana Rošforda o e, programu pro spotřebitele se zaměřuje na tyto věci. E, systém pro informace na vnitřní trh o kterém jsme hovořili dopoledne, také přináší možnost zasadit směrnici o elektronickém obchodu do tohoto rámce. Je potřeba eh, se také eh, zaměřit na členské státy, upozorňovat je na to, aby věděli, jakým způsobem tady provádět tyto aspekty. Další důležitá věc, kterou bychom měli eh, v dokumentu komise zdůraznit, a která je velice důležitá pro naši práci a pro programy pro spotřebitele, tak tam jde o školení, Eh, pro ty, kteří obchodují přes internet, jaké jsou tedy povinnosti a jaké to přináší příležitosti. Myslím si, že ta myšlenka je velice zajímavá a my bychom to měli eh, podporovat, aby členské státy eh, rozvíjely programy pro malé a střední podniky v této oblasti. A je potřeba zohlednit aspekt spotřebitelů i v této věci. Eh, naše eh, skupina pro eh, digitální hospodářství vedla velmi zajímavý dialog s organizacemi spotřebitelů o nástrojích, které bychom mohli, kterými bychom mohli snadněji seznámit spotřebitele s jejich nároky, na, s jejich právy v rámci směrnice o elektronickém obchodování a o evropském právu obchodu. O tom tady nechci hovořit. Ale pokud jde o organizace spotřebitelů, tak eh, tady se hovořilo o tom, že je potřeba mít tady dobrý kodex obchodování přes internet. Eh, tak eh, já si myslím, že jsou tam určité věci a šest z nich už je ošetřeno směrnicí pro spotřebitele. A my vlastně tady nevymýšlíme nic nového, my pouze chceme je informovat o tom, jaké mají nároky v rámci e, té zmíněné směrnice. Takže členské státy by měly zajistit, že tyto věci budou co nejrychleji transponovat, tak aby to bylo e, dostupné pro všechny. E, myslím si, že některé z těchto věcí z toho kodexu vlastně odpovídá i kodexu, který už existuje v rámci maloobchodního prodeje a Tady je potom ta myšlenka té známky důvěry, možná je to ještě trochu mm, kontroverzní, nevím, jestli to bude eh, zcela úspěšné, ale eh, zkrátka chci říct, že určitý rámec tady vybudovat musíme eh, a tady je potřeba podpořit ty, kdo chtějí obchodovat, Mm, aby všichni věděli, jaké tady budou ty procesy. A je potřeba tady mít samozřejmě také propagaci a marketing, protože pokud spotřebitelé eh, tyto věci ne, nebudou uznávat, když nějaký obchodník eh, chce něco prodávat a spotřebitel vlastně to neuznává, tak to není pro něj příliš hodnotné. Takže eh, tady by se to mělo konsolidovat v této oblasti Eh, vidíme určité známky, že to teď začíná probíhat a eh, je tady k tomu i strategie, paní Krasa o tom eh, to, to řeší a jsem si jist, že o tom řekne něco později. Už jsme zmínili platby, na tom také v tuto chvíli pracujeme a je tady také jeden konkrétní odkaz Eh, který se týká eh, léčivých přípravků prodávaných přes internet. Eh, a já si myslím, že bychom na tuto věc měli upozornit naše kolegy z výboru pro životní prostředí. Dostáváme různá stanoviska z různých výborů, například z průmyslového kulturního výboru a z dalšího. A já si myslím, že bychom tady na to měli upozornit také kolegy eh, z výboru pro životní prostředí, eh, protože mám pocit, že tady eh, začínají narůstat problémy a například jsou tady také problémy s padělky a další poznámka. To souvisí s něčím, co už jsme udělali v minulosti tedy že v rámci telekomunikačního balíčku už existují určité eh, nástroje eh, a eh, Měli jsme tady eh, směrnici o univerzálních službách eh, a já jsem byl zpravodajem pro tuto směrnici a jedna z věcí, kterou jsme tady zavedli, je schopnost pro operátory v oblasti telekomunikací, pro regulátory v oblasti telekomunikací, aby zavázali eh, operátory, aby poskytovali informace všem spotřebitelům. A jeden z nejlepších příkladů toho, se týkalo určitých rizik spojených s produkty. A potom eh, se tady také to týkalo dětí a jejich nebezpečí, které pro ně přináší internet, bezpe- o bezpečnosti internetu, jak zabezpečit svůj eh, počítač. Já nevím, kolik regulátorů v oblasti telekomunikací eh, si tyto věci jsou, jsou, jsou o tom informováni, jestli vlastně tyto věci dělají, ale mám pocit, že máme existující nástroje, v digitálním jednotném trhu, kterými bychom mohli informovat spotřebitele o problémech, ale vlastně se to dostatečně nevyužívá. A možná eh, že eh, bychom mohli více integrovat otázky ochrany spotřebitele eh, společně s regulátory telekomunikací že jsou tady další věci, například srovnávání cen, eh, telekomunikačních služeb a mohlo by to být rozšířeno i na další věci. A dále eh, o eh, ochraně údajů budeme hovořit později a já se k tomu asi vyjádřím úplně stejně, ale myslím, že je dobré to zmínit i tady. Existují eh, důležitá ustanovení eh, v eh, směrnici o elektronickém soukromí a tam se to týkalo například oznámení, porušení ochrany údajů, kdy lidé zjistili, že nějaké jejich údaje o transakcích byly, se dostaly někam, kam neměli a to se týká ochrany spotřebitelů a samozřejmě to také spadá do působnosti směrnice o elektronickém o ochraně elektronických údajů. A e, také se to může týkat webových stránek, které poskytují informace e, o e, provozních pravidlech a standardech pro transakční informace a to je nyní k dispozici na webových stránkách a to je díky také Evropskému parlamentu, ten se o to také zasadil. A to jsou eh, všechno věci, které v tuto chvíli už se začínají realizovat. Takže celkově si myslím, že toto je velmi důležitá práce a my tady samozřejmě pracujeme na mnoha oblastech a je potřeba, aby to vše do sebe zapadalo eh, a aby ty věci vzájemně byly dobře sladěné a já doufám, že eh, se tady spojíme s dalšími výbory a že dohromady eh, to bude velmi eh, komplexní ochrana spotřebitelů nebo vytvoříme důvěru spotřebitelů v digitální trh a že vlastně bude existovat větší důvěra třeba v poskytovatele služeb a produktů a tím vlastně prospějeme všem. Takže to je mé vystoupení za stínového zpravodaje. A Maria? And, uh... Bez mikrofonu. Sorry. Yeah, no, I'm just... Já se omlouvám. Já jsem jen říkal, že dám na seznam řečníků všechny a uh, uvidíme, jak nám to vyjde. No, prostě budeme takto postupovat jinak. Děkuji. Děkuji, Malcolme. E, Pablo, to je opravdu e, velice důležité téma, které má obrovskou podporu. Teď ve vaší zprávě a také v akčním právu komise máme základy, které jsou velice důkladné. Můj přínos bude e, apelovat na to, jak urgentní je, abychom opravdu digitální agendu denní už prováděli. A chci pořádat e, komisi, aby existovala cestovní mapa doplněná o časový plán, který by zahrnoval všechny akce je tady celý, celá široká škála eh, věcí. A to si myslím, že tady je to především v odstavci 3, který je velice důležitým krokem. Další věc bych ještě chtěla říci ze zkušenosti, já jsem vytvořila podnik v roce 1999 eh, právě elektronického obchodování a řadu let eh, jsem tam eh, pracovala, než jsem přišla do parlamentu a v praxi jsem tedy našla, narazila na řadu pro problémů. Je tady vlastně takový pocit, že nás Evropská unie trošku eh, klame, protože přeshraničně nebylo možné po internetu takto eh, postupovat. A komise přitom ve své době měla velkou kampaň, eh, ale teď je tady stále tato roztříštěnost. Já bych to chtěla zopakovat Hodně věcí tady zaznělo od eh, našeho kolegy a my s tím souhlasíme. Je eh, tady otázka nákladů, dopravy, dodání. Eh, v roce 2012 máme ještě stále čtyři aspekty, které dominují přeshraničně tento trh. Přitom v některých členských státech je trh kompetitivní, konkurenceschopný, v některých zemích, ale v jiných není konkurenceschopný. Máte třeba eh, firmu, která třeba z Itálie do Švédska eh, dodává, eh, dodává zboží, které třeba může být dodáno i v sobotu, nebo i v neděli, nebo po šesté hodině. A Někde se to zase naopak dodává zboží pouze od pondělka do pátku a pouze do 6 hodin odpoledne, což je přesně doba, kdy většina lidí pracuje. Prostě všichni, kdo pracují, tak v té době nejsou doma. Potřebujeme nadnárodní společnost, když chcete takto dodávat zboží. A to je další náklad. Dále otázka fiskální. Já nejsem velkou stoupenkyní fiskální harmonizace eh, v, Evropě, v EU, ale eh, třeba když je tady účet, eh, na třeba 30-40 eur, tak tam můžete mít čtyři různé sazby DPH a eh, musíte to také přihlásit alespoň v zemi původu eh, podniku a v zemi eh, spotřebitele. A to znamená, že vlastně malé a střední podniky prostě nemohou v této oblasti konkurovat. Nemohou konkurovat velkým firmám, které mohou mít dostatečné účetní. A to je další a další administrativní náklad. Já proto velice vítám myšlenko, já už jsem to také navrhovala, aby se prováděly testy elektronického obchodování. To znamená, že eh, budeme mít představu, jak to všecko dopadá na elektronické obchodování. Já mám takovou zkušenost, že v politickém rozhodování je eh, vlastně eh, hrozba, eh, že v ekologickém obchodování je hrozba pro jiné domácí tedy podniky. Musíme jasně ukázat, že elektronické obchodování je naopak doplníkem a že je to potenciál, že je to možnost pro malé podniky, jak růst a používat všechny možnosti a také přeshraničně eh, konkurovat díky elektronickému obchodování, díky eh, spotřebitelům. Eh, prostě je tady pak nabídka služeb, které by jinak spotřebitelé neměli. Takto se musíme dívat na elektronické obchodování a tak musíme koncipovat konkrétní opatření. Momentálně to tak ještě není. A ještě pár věcí. Je tady širší otázka internetu otázka eh, neutrality, integrity, které musí být stejné jako v obyčejném normálním obchodování. A teď eh, dovolte, abych ještě reagovala na něco, co řekl Malcolm. A to je mnému srdci velice blízká věc, a to je bezpečný internet pro děti. Myslím, že v bodě 24 je otázka reklamy Svoboda internetu je velice důležitá a platí i pro děti, protože vytváří možnosti pro komunikaci, vzdělávání. Měli bychom ale opravdu se daleko více zapojit s eh, podnikovou eh, sférou a eh, působit v oblasti reklamy. A ještě u internetu mám jednu věc, o, kterém hovoř, o které hovořil Malcolm, a to je informovanost. Protože na elektronickém obchodování nemáme označování e, takové jako normálně. E, není možné přečíst si všechno, co je na tom štítku, na tom označení. Měli bychom tedy dát e, spotřebitelům možnost porovnat si nejen cenu, ale také kvalitu a, do, a zaručit, že dostanou správné informace. Děkuji. Děkuji. Ano, to mě připomíná, že já jsem zapomněl ještě na jednu věc od svého stínového zpravodaje a sice, že když podporujeme eh, jasné eh, jasné definování DPH v této oblasti, tak jenom tím chci dodat, že nejsme pro harmonizaci sazeb DPH. A prosím paní Galo. Děkuji, pane předsedající Právě mám tři připomínky a začala bych připomínkou o daňových záležitostech říkáme, že se jedná méně o harmonizaci, než o to, aby například kulturní statky poskytované po internetu využívaly snížené sazby, když vlastně to zboží fyzické jako takové má sníženou sazbu, to se může týkat knihy, hudebních nosičů a tak dále, aniž bychom hovořili o vlastní harmonizaci. Kritikové, kteří mluví o rizicích harmonizace, nejsou příliš přípustné. Myslím si, že parlament na z mé iniciativy odhlasoval usnesení většinou 484 hlasů pro. A teď tedy je to už spíš na komisi, aby reagovala nebo předložila návrhy. V každém případě parlament pochopil tuto nutnost. Druhý bod, na který bych chtěla zdůraznit, je to, že to nejsou pouze spotřebitelé, kteří eh, musí být zapojeni do rozvoje tohoto digitálního trhu, ale jsou to také ti, kteří hrají aktivní roli, jako například finanční organizace, protože je jasné, že platební způsoby nebo způsoby předplácení se musí eh, změnit, vyvinout tak, aby bylo možné rozvíjet tento elektronický obchod. A potom odvažují se také říct poštovní služby, které nejsou vždy na odpovídající výši. A upřímně řečeno, to jsou dva partneři, kteří musí podle mého názoru být zapojeni kromě samozřejmě Združení spotřebitelů. A moje třetí připomínka se vztahuje na eh, téma, kterým jsme se hodně zabývali a u něhož jsem zpravodajkou, a to se týká ochrany osobních údajů. Zde budeme muset být opravdu velice obezřetní a neusnout si na vavřínech a nenechat se vnést do nějaké bláznivé ideologie, tak jak k tomu bývá o internetu která by se týkala toho, že by se všechno chránilo tak, aby, až se to stane brzdou pro elektronický obchod. Podle mého názoru zde by byla potře- potřeba najít opravdovou rovnováhu, tak, abychom byli méně ideologičtí a více praktičtí. Pokud doopravdy chceme rozvíjet tento elektronický obchod, tak musíme správně ohodnotit ten zlatý střed, tu rovnováhu mezi ochranou osobních údajů a rozvojem elektronického obchodu. Protože nezapomínejme, že ve ve Spojených státech, kde elektronický obchod je velice rozvinutý, jsou trošičku méně, méně dbají na ochranu osobních údajů. Takže toto musíme mít na paměti, aby se nám to podařilo. A konečně se domnívám, že se musíme také na elektronický obchod dívat tak, že budeme určitým způsobem předvídat, a je to ještě něco více než předvídání, ale je zde například dimenze cloud computing, která nás nutí k tomu, abychom nejen měli náskok, ale nebyli tedy eh, opožděni eh, oproti vývoji technologie. To jsou tedy moje připomínky a děkuji vám za pozornost v tuto chvíli. Like eh, děkuji. Kdo další by chtěl hovořit? Paní Verhem, nejdříve dámy. Ja, vielen Dank. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji ten návrh eh, je velice obsáhlý. Myslím si, že digitální agenda je pro nás obrovské téma, které je důležité pro vnitřní trh a pro rozvoj různých služeb na internetu. Nesmíme ovšem zapomínat na jednu věc. Určitě o tom budeme hovořit i až budeme hovořit o dalších eh, bodech. Je potřeba, že Předtím, než to vše budeme rozvíjet, tak musíme vytvořit dostatečnou infrastrukturu, tak aby i malé a střední podniky, i třeba na venkově, mohly profitovat eh, z posíleného vnitřního trhu. Proto je eh, velice důležité, aby tyto věci eh, byly zohledněny ve strategii pro posílení digitálního trhu, tak abychom tady neměli společnost dvou tříd mezi aglomeracemi, kde už dneska existuje dostatečná infrastruktura a venkovskými oblastmi, kde Eh, by eh, i soukromí spotřebitelé a podniky mohli z toho mít obrovskou výhodu, ale eh, neměli by ji, pokud by tady tady neměli tyto infrastruktury. Myslím si, že musíme vyřešit některé problémy, abychom vnitřní trh tímto způsobem ještě změnili, ať už jsou to daňové otázky, otázky ochrany údajů, jak mohu vytvořit bezpečné prostředí pro spotřebitele, aniž bych na druhé straně eh, musela požadovat příliš mnoho osobních údajů, ale na druhé straně, aby eh, bylo jasné, eh, kdo s kým obchoduje. Je jasné, že to musí být zřejmé nejenom spotřebitelům, ale i podnikům. A to je obrovská výzva v tomto systému, tedy na internetu, eh, který se zatím rozvíjel velice svobodně a volně. Potřebujeme ale určitá pravidla, která máme i v nedigitálním obchodu. Musíme je přenést na internet a musíme vytvořit možnost pro všechny hráče, aby se mohli podílet na elektronickém eh, vnitřním trhu. Děkuji. Uh, eh, Mr. Schwab? Pan Schwab. Děkuji, pane předsedo. Ani tentokrát nebudu reagovat na všechna vystoupení, i když jsem eh, opět posledním řečníkem na seznamu, protože na to bychom neměli dostatek času. Eh, musím eh, zmínit pouze dvě věci z té úžasné zprávy. Ostatní věci už byly zmíněny anebo tak dobře ošetřeny v textu, že k tomu nemusím nic dodávat. První věc se týká bodu 10 kde eh, je výzva pro Evropskou komisi, aby pracovala na řešení pro vylepšení evropského rámce pro zasílání elektronicky nakoupeného zboží. Tento požadavek, který rozhodně podporuji, v podstatě znamená, že to, co bylo zatím dohodnuto eh, na národní úrovni mezi těmi třeba eh, oblastmi eh, aglomeračními a venkovskou, venkovskými oblastmi, že to, co tam fungovalo, vlastně přeneseme i na evropské, evropskou úroveň. Například poštovní služby vyjmeme z toho rámce a vlastně celou tu infrastrukturu jak si přeneseme na evropskou úroveň, což nebude jednoduché, protože v oblasti poštovních služeb Dosud eh, existují eh, nějaké národní monopoly a jsou tam různé mm, závazky. A já si kladu otázku, jestli to, co tady eh, napíšeme do té zprávy, bude také většinově podpořeno, protože tak jednoduché to nebude aby ty národní poštovní služby byly přeneseny na evropskou úroveň ale e, něco takového je velice důležité pro to, abychom mohli zasílat zboží po celé Evropě. E, další věc se týká čísla 17 a já jsem samozřejmě potěšen, že kolega Arias tady pohovořil o e, nebo upozorňuje na sjednocení některých bodů dosavadní směrnice a upozorňuje na to, že členské státy se musí postarat o to, aby bylo možné efektivně a rychle Eh, implementovat tato pravidla do národního práva. A já bych jen upozornil, a to platí i eh, o zprávě eh, k řízení jednotného trhu, že, si na to, že se na to budeme muset blíže podívat. V té země, v zemi, kterou zastupuji, to bylo tak, že spolková vláda část požadavku směrnice zrealizovala v prvním kroku a vlastně tato opatření, jak si v uvozovkách prodala jako své vlastní e, nápady, to byly ty věci, které byly pro spotřebitele e, příznivé a ten zbytek potom e, začala provádět později a řekla, ano, to přechází z Evropy a proto teď není jednoduché hledat na evropské úrovni kompromisy, které by pro každou zemi znamenaly tu spravedlivou střední cestu a proto tady budeme muset také mít povinnost, že zavážeme členské státy, aby až budou provádět evropské právo, tak aby to dělali vždy jednorázově v rámci jednoho balíčku, tak aby ten kompromis, který byl dosažen na evropské úrovni, byl zřejmý i pro občany v jednotlivé zemi. To je vše, co bych k tomu chtěl říct, protože vše ostatní už tady zaznělo, já to všechno podporuji a doufám, že eh, zpráva kolegy nakonec bude většinově podpořena. Good. Anybody else want to contribute? Děkuji. Chce přispět ještě někdo další? Ne. Dobře, takže eh, požádám paní Lamot, eh, aby se vyjádřila, jestli k tomu něco má a potom závěrem dám slovo o panu eh, Ariasovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve přivítat a poděkovat za kvalitu práce zpravodaje a skupiny o tomto tématu, o elektronickém obchodu. Zabýváme se tímto tématem již dva roky. Muž, máme radost z toho, když vidíme názorovou schodu zde v rámci výboru IMCO, ale také s komisí a i s radou, protože si myslím, že u tohoto tématu vzhledem k závěrům rady, které byly schválené na konci března, a možná to na základě toho, co rozhodne rada příští týden, bude toto téma skutečně uznáno všemi stranami. Možná bych se vrátila k některým bodům, které jste zde zdůraznili. Jednak jsem zaznamenala priority, které jste uvedli. Zejména jsem zaznamenala, že otázky dodávek a poštovních služeb byly zde několikrát zdůrazněny. Víte, že jedna z velkých priorit, kterou máme pro následující roky, protože jsme si vědomi překážek, které to působí rozvoji elektronického obchodu. Dobře jsem tedy vyslechla vaše upozornění o obtížích, které tyto věci sebou přinášejí. Nebude to úplně jasné, přine, jednoduché přinést řešení. Uvidíme po konzultacích na konci letošního roku, zda se nám podaří najít řešení, ale bude to nezbytné, ale bude to nezbytné. Co se týká DPH, tak zde také samozřejmě jsem zaznamenala požadavky ohledně určité neutrality DPH u fyzického i elektronicky prodávaného zboží. Tuto otázku, touto otázkou se zabývala komise ve svém sdělení o režimu TV, DPH tuto práci už není řídí komisař Šemeta a doufám, že příště vám budeme moci už dát nějakou odpověď. A z těch dalších témat nastíněných bych se vrátila k myšlence toho testování elektronického obchodování, ten e-commerce test. Víte, že to byla myšlenka, kterou jsme možná příliš diskrétně nastínili ve sdělení o elektronickém obchodování. Zaznamenali jsme tedy vaše požadavky a myslím si, že teď se komise musí zabývat tím, jak posílit a sformalizovat tento test, abychom eh, dosáhli toho, že ty budoucí návrhy budou slučitelné s cíly, které máme v souvislosti s elektronickým obchodem na následující tři roky. Děkuji. Very much. Děkuji. A nyní prosím, pan Arias, vaše závěry. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kdo se zúčastnili diskuse. Eh, tak já jsem si velmi podrobně zapsal všechna témata a myslím, že já souhlasím s tím, co tady zaznělo. Také je fakt, že eh, dokument má ovšem určitá omezení eh, prostorový, prostorového typu, takže tam prostě máme omezení, co všechno do toho můžeme eh, vložit. Je to zpráva z vlastní iniciativy a proto, jak jsem již uvedl, eh, prostor je omezen. Děkuji, že mám možnost text dále vylepšit eh, v těch oblastech, o kterých se tady hovořilo. A já jsem naprosto otevřen těmto možnostem. Jsem připraven přijmout pozměňovací návrhy a prodiskutovat je. Velice pozorně jsem si všechno zaznamenal, například ty poštovní služby, to je důležité téma, které tady zaznělo. A myslím, že to jsou témata, která vylepšíme prostřednictvím pozněvacích návrhů. Pane předsedo, já myslím, že teď hovořit o tom, Eh, jak bude dále vypadat tento dokument, tak je tady ta datum 10. července ve 12 hodin končí eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a já bych eh, byl rád, kdybych měl opravdu dost času pročíst si všechny předložené návrhy a to si myslím, že to je velice důležité téma, jedno z nejdůležitějších, které zpracováváme v tomto volebním období. Děkuji. Děkuji. 10. července skutečně eh, lhůta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů, aby byl čas je přeložit. Pak tady máme téma, eh, dat, lhůtu 18. září a věříme, že časový harmonogram bude tady naplněn a dodržen. Také je tady otázka dodávání služeb, dodávání služeb či zboží, které se týká také výboru pro dopravu. Bude tady eh, asi také usnesení z minulého týdne pro jednotný trh. Děkuji, děkuji komisi, děkuji paní Lamot. A nyní prosím půjdeme dál k dalšímu bodu. Máme vlastně digitálně zaměřené odpoledne. A máme tady transevropské telekomunikační sítě. Máme také první výměnu, která se týká směrnice o ochraně osobních dat. Já bych chtěl informovat, že Libe je tady eh, příslušným výborem a bude o této věci diskutovat. Nicméně myslím si, že je důležité, abychom také my zpracovali v náležitém tématu svůj eh, text. Eh, toto příslušný výbor provádí celou řadu konzultací o ochraně dat v členských státech a je důležité, abychom my nezůstali opoždění či v pozadí u tohoto témata, takže také mm, uvidíme, co je k tomu možné říci. Bohužel paní Šadmous tady není, ona dnes eh, odpoledne nemohla přijít eh, kvůli změně eh, programu, který jsme měli. A jistě další se k tomu vyjádří, i když tady momentálně nemáme vůbec žádné stínové zpravodaje, i když já se velmi rád vyjádřím a vyjádřím nějaké představy. Takže prosím, začněme s diskusí o ochraně dat. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla stručně pohovořit o tom, co dělá výbor Libe, protože úzce spolupracujeme abychom tedy eh, nebyli pozadu v našich činnostech. Proto bych mimo jiné chtěla požádat eh, o to, abychom odložili, lhu, posunuli lhutu, tak abychom mohli i nadále tedy eh, udrž, být v kontaktu s příslušným výborem. Takže evropské instituce jedn, zase jednou ukazují svou vůli eh, o zbližování s evropskými občany. To znamená, že se snaží řešit jejich každodenní problémy. Technologické, technické aspekty mm, jsou velice složité. A to samozřejmě poněkud komplikuje naši práci, zejména pokud neznáme, ten roz, jak se bude dále vyvíjet technologie ve střednědobém a v dlouhodobém hledisku. Snažíme se tedy eh, přemýšlet o, o budoucnosti a předvídat ji. Ráda bych se zmínila o čtyřech hlavních tématech. Nejprve jsou to ty problémy, na které narážíme. Ty problémy jsou samozřejmě různé a řešení eh, určitě nenajdeme zítra, ale hm, vzhledem k tomu, že kompetence jsou omezené, tak musíme úzce spolupracovat s příslušnými institucemi, příslušnými orgány na určitých eh, otázkách, které jsou velmi eh, technického rázu, velmi specializované. Je potřeba tedy podívat se například na otázky zpracování údajů, četnosti zpracování údajů. To je jedna z otázek, u které musíme nalézt řešení. Z tohoto hlediska je zde také role těch slavných kůky, jestli tedy jakým způsobem, jaké jsou cíle, jaké způsoby, jaká očekávání, jak, jak zajistit transparentnost, jaká bude odpovědnost. Další záležitost vychází z návrhu komise. A to jsou organizační opatření pro podniky, ať už je to na úrovni vnitřního trhu a nebo v rámci eh, transferu údajů do třetích zemí. Ochrana spotřebitelů potom při eh, zneužití údajů. To samozřejmě spotřebitele hodně znepokojuje, to je otázka, která jim hodně leží na srdci. Zde bych souhlasila s tím, co řekl kolega Pablo, musíme být také opatrní pokud jde o opatření, která budeme přijímat. Je potřeba dbát na to, abychom ne způsobili, aby to nevedlo k nějaké diskriminaci podle, různého, podle různých podmínek, podle okolností. Další věc, která souvisí s dimenzí vnitřního trhu a spoluprací mezi orgány pro ochrany údajů, to je vlastně zapojení to je také, aby to bylo atra- tyto věci byly atraktivní pro investory. Musíme také potvrdit, zajistit právní bezpečnost tímto nařízením pro spotřebitele. Zde bych ráda odkázala na tu myšlenku eh, jednotného kontaktního místa One Step Shop, eh, jehož cílem by mělo být, aby vlastně interpretace toho nařízení byla jasná, jednoznačná a aby nenarušovala trh. Poslední úvaha, kterou eh, vám zde předkládám, je ta, že musíme mít na mysli samozřejmě to prostředí online, ale nesmíme ztrácet také ze zřetele ty aspekty offline tohoto nařízení. Soustředila jsem se na internet, ale za každým nástrojem je samozřejmě ten skutečný svět, který dále žije, který se vyvíjí. Toto je také věc, kterou nesmíme ztrácet ze zřetele. A pro ty, kteří již jsou obeznámeni s návrhem komise, tak jste asi v tom, co říkám, poznali vůli dále prohlubovat toto téma, zabývat se těmito věcmi. Jsem přesvědčena, že je to velice, že odvedeme dobrou práci ve spolupráci se, se stínovými zpravodaji. Také jsme pracovali se zpravodajem výboru Libem. a v rámci výboru IMCO můžeme poskytnout velice cenou podporu na, tak, aby konečná verze tohoto textu byla uspokojivá pro všechny strany. Děkuji. Děkuji. Chtěl bych vědět, kdo tady chce vystoupit, prosím, tady k této věci. Paní Galo, pan Arias, ano, dobrá. A paní Koraza Belt asi začne, eh, jakožto eh, výkonná stínová zpravodajka v naší skupině. Já budu velice stručná a budu se snažit eh, pomoci v maximálně možné eh, míře eh, z hlediska toho, co se odehrává ve výboru LIBE, protože je velice důležité, abychom se s obou těchto výborů harmonizovali. Otázka odpovědnosti podniku, eh, tedy všechny tyto aspekty, kdo je odpovědný za schromažďování údajů, kdo je má uchovávat a jak dlouho. Tady je jedna otázka, která se týká bezpečného internetu pro děti. E, o tom diskutujeme v Liby, ještě v jiné zprávě, která se právě týká tohoto aspektu. A já doufám, že budeme e, toto také zahrnovat do e, stanoviska. Když se podíváte na statistiky, tak vidíte, že klíčovým slovem je zaměřenost na děti z hlediska eh, reklamy. Tady je velice eh, vysoká míra zaměření reklamy na děti. Je to docela disproporční, takže to je opravdu klíčové slovo. A dále otázka odpovědného, odpovědné reklamy a seberegulace či sebeomezení při uh, zaměřování reklamy na děti mladší 12 let. Tak já doufám, že se nám tady eh, podaří toto stanovisko. Další věc je právo na souhlas, což samozřejmě eh, má svou úlohu, ale poněkud odlišnou úlohu, protože u dětí samozřejmě to vyjádření souhlasu je odlišné odlišným tématem. Dále, mm, internet je velice mocným nástrojem i z hlediska dětí. Já už tady eh, skončím své vystoupení. Děkuji. No, o tom můžeme mít určitě velmi zajímavou diskusi. A Pablo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dále pokračoval v úvahách eh, s naší kolegyně Korasy já bych eh, přednesl dvě témata. Téma dětí a to je samozřejmě otázka, kterou musíme mít na paměti, a téma vzdělávání. To je základní téma vzhledem k tomu, že jedním z velkých problémů, které máme na internetu v současné době, a který je přímo spojen s právy, je otázka přínosu eh, mladých, mladistvých Eh, na prostřednictvím sociálních sítí. Například mladiství eh, zveřejní osobní informace. Jemu jakožto mladistvému na tom vůbec nezáleží, vůbec si to v tu chvíli neuvědomuje, ale pak ve střednědobém či dlouhodobém výhledu už to najednou vliv může být. Bude dospělý, bude mít třeba politickou kariéru a najednou je, se to stane důležité, čili právo na uh, smazání je tady důležité. A Dále vzdělávání. V tomto tématu je také zásadně důležité. To první, co se naučí ti nejmladší, je, jaké jsou výhody, ale eh, měli by se naučit především, jaké jsou nevýhody, či jaké jsou hrozby a nebezpečí na internetu. Eh, o tom všem musíme uvažovat, jednak tedy právo na to smazání informace a dále Eh, když jde o osobní informace, které sám člověk zveřejní na síti, eh, eh, důležité je najít možnosti, jak by fungovalo toto možnost, to právo na smazání informace, protože momentálně to nefunguje. Děkuji. Uh, Děkuji. Mám k tomu také několik připomínek. Některé souvisí s tím, co už jsem zmínil předtím v té dřívější diskuzi. Eh, byl jsem zpravodajem eh, pro e-privacy směrnici za tento výbor a celá řada eh, těchto otázek už se tam objevila tehdy. A myslím si, že náš svět, ve kterém žijeme, tak v něm pro spotřebitele, pro občany nejde pouze o to, aby jejich údaje byly zabezpečené a chráněné, eh, především když eh, tady eh, podnikají takové ty běžné transakce, ale Především jde o to, že oni chtějí mít možnost používat tyto možnosti a může to být například v rámci sociálních sítí nebo při běžných transakcích, ale zkrátka chtějí to vše mít také pod kontrolou. A pokud se podíváme na tento návrh, tak mám pocit, že celé eh, se to zaměřuje hlavně na ochranu, ale dostatečně se tady nezmiňuje kontrola anebo kontrolované používání osobních údajů k nějakým konkrétním účelům. Myslím si, že tady bychom měli mít jasno v tom, že občané eh, chtějí eh, být Eh, chtějí mít možnost eh, používat ty osobní údaje, ovšem za kontrolovaných eh, podmínek. Pokud jde o směrnici o soukromí na internetu, tak tam jsme řešili také ty cookies a tam někde je to tak na některých webových stránkách, že je monitorován váš pohyb, ale tak, aby ty webové stránky mohly vlastně reagovat na vaše požadavky. A ten princip, který jsme vložili do té e, i privacy e, směrnice, e, je, že vlastně by to mělo být tak, že když jdete na webové stránky, a to je vlastně poprvé od té doby, co to, co to nařízení vstoupilo v platnost, tak dostanete určitou zprávu, která vás informuje o tom, jaká je tady politika soukromí a cookies, Eh, těch konkrétních webových stránek. A ty nejlepší, ty tam mají vlastně i seznam těch cookies, eh, které tam eh, jsou, takže vy si můžete potom vybrat ty, které vám budou vyhovovat. A, ne, a nevyberete si samozřejmě ty, které by omezily vaše soukromí. Takže to se týká kontroly a samozřejmě také transparentnosti. Já dostanu určitou informaci a potom mám kontrolu nad tím, co dělám a co se vlastně děje na té webové stránce nebo co tam má probíhat. To zase souvisí eh, se směrnicí o elektronickém obchodování. Myslím si, že tady cítím určitý problém a to, že tady není dostatečně praktický přístup mám pocit, že to by mělo začít vlastně od samého eh, počátku, protože když se podíváme na eh, definice, tak je tady uvedeno, že pokud jde o ty osobní údaje, tak jsou to všechny eh, informace, které souvisí s určitým subjektem, ale to je přece mnoho informací a mnoho informací je se mnou spojeno v mé interakci na webových stránek, ale vlastně mě to neidentifikuje. Eh, je tam celá řada informací, například eh, registrační číslo eh, nějakého mého auta, protože když například si kupuji nějaké použité auto, tak si vidět, z jaké je země a kolik mělo dřívějších vlastníků, abych vlastně to celé mohl prověřit. A teď je otázka, jestli jsou to osobní údaje nebo ne. A nemám úplně jasno v tom, Eh, co vlastně eh, toto znamená v praxi, všechny informace spojené s určitým subjektem. V praxi mám pocit, že je něco takového v podstatě neproveditelné. Eh, nakonec vlastně by to mohlo být, že tam bude celá řada nějakých pokynů, které mě budou informovat o tom, co to všechno je. Já se omlouvám, že jsem tady nepředstavil eh, kolegu z generálního eh, ředitelství. Mám pocit, že tak, jak se k tomu tady přistupuje, tak je to velmi zaměřeno na ochranu, ale nevím, jestli je to dostatečně eh, nastaveno tak, aby to odpovídalo potřebám spotřebitelů. A musí to být vyvážené Eh, samozřejmě, že to přináší nějaké věci, které přináší novou ochranu a to je dobré, ale je potřeba, aby to bylo efektivní. A mám pocit, že tímto se spotřebitelům nezavděčíme, pokud jim neumožníme, aby pochopili, jak eh, vlastně mají používat své údaje. Mám pocit, že eh, to, co jsme udělali v rámci i privacy, bychom mohli vlastně udělat i tady a tím bychom vylepšili tuto směrnici. A potom mě tady vadí ještě jedna další věc a to se týká oznamování porušování eh, ochrany údajů. Eh, když jsme řešili eh, návrh v této oblasti v rámci e-privacy směrnice, tak tam bylo těžké mít nějaké praktické, rozumné definice k oznámení porušení údajů. A teď když se podívám na článek 41 tohoto návrhu, tak tam vlastně to málo souvisí s tím, málo to navazuje na to, co jsme dělali v rámci e-privacy. Je to docela zmatené. Možná, že komise si myslí, eh, že eh, ta práce, která tam původně byla provedena, není dostatečně dobrá. Je to složité, eh, protože to teprve teď začalo všechno fungovat a možná by bylo zajímavé abychom tady vlastně využili zkušenosti z e-privacy a e, měli bychom znát třeba rychlost oznamování a potom jsou tady další otázky třeba té závažnosti toho porušení a tak dále. To jsou věci, které jsou důležité, které tam byly a tady nejsou. Potom přiměřenost. Já e, jsem proto, abychom měli e, nějaké, nějaká společná pravidla v celé Evropské unii kde eh, by bylo možné ty data spravovat eh, jednotně eh, v různých společnostech a už jsme tady hovořili o různých věcech, které jsou potřeba k tomu, aby to vše mohlo fungovat. Protože stále více se rozšiřuje cloud computing, tak Eh, budou existovat marketingové operace v určité zemi, eh, kde eh, se bude pracovat s určitými údaji, které ale vlastně budou třeba využené i z, budou z nějaké jiné země, nebo třeba i z nějaké neevropské země a bude potřeba vytvořit sítě. A já si myslím, že je důležité, abychom vytvořili nějaký mechanismus, kde firmy můžou mít jedno kontaktní místo, Eh, kde by vlastně eh, se řešily ty údaje a eh, sledovala by se kontrola údajů v různých zemích, byly by tam nějaké nástroje, které jsou k tomu vhodné, řešily by se i třeba jazykové problémy, které by s tím mohly souviset a orgány na ochrany údajů by vlastně potom díky tomu také mohly řešit porušování ochrany údajů. To vše je velmi důležité a musíme zajistit, že specifické požadavky na podniky, hlavně na ty malé, a potenciální sankce, aby to vše bylo přiměřené. Myslím, že bychom měli vyjasnit, že společnosti samozřejmě musí ty údaje zpravovat eh, správným způsobem. Myslím si, eh, že v některých aspektech, eh, hlavně když jste třeba malý podnik a používáte cloud computing a vlastně mnoho společností něco takového používá a používá takové služby, třeba takto spravují údaje a dělají různé operace. A my bychom je v tom měli povzbuzovat. Eh, už jsme o tom hovořili a ještě o tom budeme hovořit později, až budeme eh, tyto věci řešit v rámci digitálního trhu. Tak tady je potřeba Eh, tedy tyto věci zabezpečit, ale zároveň nebránit fungování digitálního trhu a je potřeba zajistit, aby ty společnosti, eh, které eh, používají internet a chtějí mít webové stránky a budou chtít schromažďovat údaje od spotřebitele, chtějí s nimi komunikovat a computing, tak těm nesmí vznikat nepřiměřené náklady a aby nebyli třeba tak, aby neměli tak velký strach ze sankcí, že by jim to vlastně bránilo v tom, aby toto dělali. Eh, nejsem si jistý, jestli tyto aspekty už byly eh, zváženy. Myslím si, že paní Koumi eh, ta, o tom potom také pohovoří, vnese to do té diskuze. Mám pocit, že bychom se tady měli zabývat tím, jak by se ten digitální trh vlastně měl rozvinout tak, aby spotřebitelé měli kontrolu nad svými informacemi a, a aby uh, vlastně eh, zároveň jsme nezapomínali na to, že vlastně musíme mít možnost nakládat s údaji, jakožto se zla, zácným zbožím, eh, které vlastně patří spotřebitelům. Myslím si, že eh, tyto informace jsou velmi důležité pro společnosti, které chtějí údaje používat. Další vývoj dat podle mého názoru, a tím se dostávám zpátky k té kontrole, je, že spotřebitelům by to mělo umožnit využívat eh, eh, údaje a některé z, z těch eh, služeb starma, které jsou poskytovány na webových stránkách a mnozí lidé vy, používají různé vyhledávače a eh, další věci a vlastně za to nic neplatí, protože to je vlastně součást té služby, tak eh, tam vlastně stejně jsou nějaké příjmy z reklamy, ale spotřebitelé to dostávají zadarmo. A já si myslím, že některé, eh, někteří spotřebitelé mají tento typ služeb zdarma rádi, vyhovuje jim to, ale nejsem si jist, jestli eh, bychom my chtěli vytvořit takový systém, který by byl natolik intruzivní, eh, že vlastně by to tak zasáhlo do toho komerčního modelu. Potřebujeme větší transparentnost a tím už se zase vracím zpátky k té kontrole údaje o spotřebitelích, eh, které budou velmi eh, cené, tak eh, tam někdy podniky tam dávají různé pobídky, aby to spotřebitelé na to přistupovali a možná, že to potom vylepšuje ty služby, ale nevím, jestli tento návrh dobře odhaduje ten vývoj, kterým to celé schází. Eh, kterým to celé eh, kráčí. Takže možná by bylo potřeba to eh, v tomto hledu vylepšit, ale myslím si, že paní zpravodajka to zvládne. No. Nobody else? Okay. Tak už nikdo další, prosím. Dobrá, nechtěla by tedy něco říci komise? Pan Zetik. Vítejte na našem zasedání. Děkuji, děkuji pane předsedo. My vítáme to, že tento výbor vidí stejně tak význam tohoto návrhu komise a samozřejmě vítáme, že se do toho zapojujete. Komise předložila tyto návrhy pro to, aby se vytvořil právní, do budoucna právní rámec k v Evropsk, na úrovni Evropské unie mělo, to znamená, měli bychom mít jednotný právní text, které, vlastně nařízení, které bude transponováno do členských států a potom jednotného partnera, zejména pro podniky, to znamená jeden dohledový orgán nad ochranou údajů, takové to takzvané jednotné kontaktní místo, one stop shop. To by mělo zajistit větší právní eh, jistotu. Eh, když chceme mít tedy elektronicky vnitřní trh, ale potom také podstatně zlepšenou eh, právní ochranu, efektivitu pro občany, také pro uživatele. Komise samozřejmě je připravena vést s vámi dialog a úzce spolupracovat. Možná bych se chtěl stručně zmínit o těch bodech, které zazněly v této diskusi. Naš, náš návrh vychází zejména, pokud jde o definice z článku 8 Evropské charty základních práv, potom z článku 16 smlouvy a zejména z těch pojmů, definic, které platí ve směrnici o obecné ochraně údajů 95 46. Jak již bylo řečeno, návrhy komise platí jak pro online, tak pro offline služby. Nejen tedy pro inter, nejde jen o internet, nejde jen o cookies, ale jde vlastně o veškeré aspekty našeho každodenního života a proto je to vlastně e, obecné základní nařízení. Jako komise se domníváme, že skutečně v textu jsou obsaženy mnoho, mnohočetné nástroje, které by měly zajistit transparentnost a efektivnost. Máme zde povinnost informování, tu jsme zavedli právě proto, aby byla zajištěna tedy ochrana nad individuálními eh, údaji, povinnost identifikace údajů. Zde samozřejmě se musíme soustředit také na to, co dnes je uvedeno v eh, té směrnici e-privacy. Osou, podle mého názoru máme vlastně stoprocentní konsistentnosti se nám podařilo dosáhnout. Ty změny jsou jen se týkají toho, že jste máme návrh na řízení, to samozřejmě, že potřebujeme poněkud více podrobností a předpisů, než je tomu v té směrnici e-privacy. Ne, bez ohledu na to se komise velmi snažila, aby právě pro malé a střední podniky se eh, pomohlo odstraňovat nadbytečnou byrokracii a aby vlastně ty povinnosti se neznásobovaly pro malé a střední podniky. Potom jsou zde další argumenty, že jsme možná vytvořili příliš mnoho výjimek pro malé a střední podniky, tak aby v rámci ochrany eh, přístupu k údajům vlastně nemohou mít žádné oprávnění. Ale Myslím si, že se nám podařilo najít takovou zlatou střední cestu s těmi návrhy. Takže toto je v této fázi ze strany komise. To byl takový krátký úvod a jak jsem řekl, těšíme se na další spolupráci a jsme vám kdykoliv k dispozici, pokud budete potřebovat nějaké další informace. Děkuji. Could you just comment on my point about... A můžete se vyjádřit k tomu mému bodu o otázce směrnice e-privacy a s návaznosti na toto naše téma? Ty návrhy předkládají, že vlastně se držíme toho eh, směrnice e-privacy, ale že zpracovali eh, jsme to tak, že to, co obsahuje, bude obsaženo ve směrnici e-privacy, nebude obsaženo v tom návrhu nařízení, který jsme předložili, nebo který předložíme a u obou předloh, tam, kde by mohly být nějaké přesahy, tak jsme dbali na to, aby byla zajištěna naprostá konsistentnost právě díky té data breach notification zejména u té přihlašovací povinnosti, tam se vlastně liší ty v, každé, v žádném případě se neodchylují ty návrhy. Chtěli jsme zabránit tomu, aby vlastně jsme předložili dva rozličné texty. Děkuji. Okay, well, we'll agree to differ on that, No, takže tady se asi shodneme. A nyní prosím paní Komy nebo kdokoliv jiný by se chtěl přihlásit do diskuse. Já bych ráda řekla, že bereme, vezmeme v úvahu tento bod, který je potřeba vyjasnit. Po této první výměně názorů, kterou jsme zde měli, eh, se pokusím poněkud zaktualizovat eh, ty otázky eh, ve spolupráci s ostatními výbory, se kterými pracujeme na tomto textu. Budeme samozřejmě nadále zcela vám k dispozici a již předem vám děkuji. Eh, attualmente eh, stiamo, we are waiting for the... Um, My eh, teď eh, počítáme, že ještě budeme mít další etapu po zpracování této věci s koordinátory. Ano, hovoříme také o takové té marži na příští rok. My myslíme, že to bude v lednu v IMCO a počítáme, že to víceméně. No, dovíte, pojďku. Takže, takže ty, to jsou samozřejmě výhledy, ale ještě se to musí potvrdit. Po, dva, po schůzi 21. června Potom to bude výměna 25. září 2012, návrh zprávy Potom 11. října lhůta pro pozměňovací návrhy, e, ta bude do 6. listopadu. 29. listopadu se budeme zabývat pozměňovacími návrhy, 17. prosince se budeme zabývat kompromisy, 24. ledna bychom měli hlasovat ve výboru INKO. Ale toto se ještě musí potvrdit podle dalšího vývoje práce. Děkuji. Well, I mean, if, assuming... Takže počítáme s tím, že Eh, tady zřejmě ještě není, za, není záměr přinést přesný časový harmonogram. Oni by to chtěli odložit. Odložit ještě dále, ano. Eh, takže to asi nepřinese mnoho dobrých eh, změn a vylepšení. V každém případě děkuji. Já doufám, že budete v úzkém kontaktu e, s výborem, protože je to velice důležité, abychom sledovali výsledek diskuse o diskuse, která se týká e, jednotného trhu. Tady potřebujeme ještě tuto otázku sledovat velice pozorně, zejména e, kdybychom třeba měli nějaké slyšení nebo nějaký seminář. Dobrá, děkuji. A nyní máme trošičku náskok No a vlastně ani ne. Naopak, máme, máme malé spoždění. A to je moje chyba. Já jsem byl tak pohlcen otázkou ochrany dat, že jsem nevěnoval čas. Eh, nesledoval čas. Paní Galo tady je a může hovořit o svém tématu transevropské telekomunikační sítě. Je tady eh, také pan kolega za sociální demokraty, pan Schmidt tady není, paní Rile tady není, já tady jsem takže tolik, pokud je o stínové zpravodaje. Prosím, chtěla byste? Máme tady ještě pana Filipo z... Ne, není to tak? No, máme tady někoho z příslušné DG. Je Martin Nübler z DG Informace. Veli, velice brzy se to bude jmenovat DG Connect. Ano, ale to, ta změna ještě není oficiální, že? Ano, takže blí, brzy již DG Connect. Ano, to má rozhodně eh, návaznost na naše témata. Takže prosím, paní kolegyně, představte, předložte své téma. Děkuji, pane předsedo. Já chápu, že jste jako ostatní kolegové eh, zapálený pro v zprávu ochranu osobních údajů více než pro téma těch transevropských telekomunikačních sítí. A to tím spíše, že návrh nařízení, který navrhuje Evropská komise, je dobrý text a že v důsledku toho nevyžaduje nějaké změny nebo jiné změny než drobné. Skutečně tento návrh stanoví směr pro transevropské telekomunikační sítě a k tomu jsou zde navrženy cíle a priority pro, na projekty v, v veřejném zájmu. Jejich cílem je také zrušit nějaká ta, taková ta úzká místa. Tím, že zajistíme propojitelnost sítí a přístup, včetně přeshraničního přístupu k infrastruktuře veř- elektronických veřejných služeb. V mém návrhu stanoviska zdůrazňuji tři body, a to za prvé roli Evropské unie která musí působit tam, kde existují nějaké nedostatky trhu a kde byly tedy zjištěny tyto nedostatky, aby se posílila soudržnost území, tak Evropská unie musí zajistit, aby i ta nejméně zalidněná území nebo nejvzdálenější území mají kvalitní přístup k, infrastruk- k telekomunikační infrastruktuře. Předložila jsem tedy dva pozměňovací návrhy, které jdou v v tomto směru. Druhý bod je to, že jsem chtěla zdůraznit nutnost vybudovat takovou efektivní telekomunikační infrastrukturu s rozšiřováním škály nových přístrojů, jako jsou chytré telefony, tablety a další inovativní přístroje. A třetí bod, který jsem chtěla zdůraznit, stá se mi důležité zdůraznit, že jeden z cílů, projektů eh, ve veřejném zájmu musí být stimulace poptávky po službách eh, s vysok, vysoko eh, rychlo, rychlostních služeb. To, tato poptávka je ještě nedostatečná a bude potřeba vytvořit takový okruh, protože to, ta zvýšená poptávka bude přispívat k rozvoji nových služeb pro spotřebitele. Komise to ostatně již dříve eh, uvedla ve svém důvodové zprávě, ale nepřevedla to dostatečně explicitně do vlastního textu nařízení. Takže to jsou ty hlavní body, které jsem chtěla zdůraznit. Doufám, že tento text s novými nástroji a mechanismy pro propojení sítí přispěje k nové dynamice pro vybudování tohoto nového eh, digitálního trhu který si všichni přejeme. Samozřejmě očekávám připomínky a návrhy ze strany kolegů, kteří mají tolik práce, že mě nemohou nyní poslouchat. Jinak vám děkuji za pozornost. Thank you very much, Mrs. Gallo. Uh, Mr. Sivic. Děkuji vám, pan Sivic. I'm right, by the way. Mr. Uh, yes, you Are... Ano, ano, už se blížíme k těm standardům. Já se budu maximálně snažit. A e, vy rozhodně nejste v posledním e, pořadí. E, dámy a pánové, prostě je to tak, že to, že jsme tady v tak malém počtu, vytváří dojem, že nejde o důležité téma. Nicméně, když se podíváme na to, co se dnes odehrává, a to přesně eh, dnes v Evropském parlamentu, a co se váže právě k těm dvěma slovům internet a digitální. A když se podíváme na to, co tady diskutujeme, vidíme, že je to klíčově důležité. Proto bych řekl, že já bych chtěl zopakovat název výboru. My jsme přece výbor pro jednotný trh a ochranu spotřebitelů. Tak u tohoto tématu bychom určitě měli mít velice, velice jednoznačný názor. A je zásadně důležité, abychom eh, tento předpis schválili. V současné době eh, přístup eh, k internetu či nepřístup k internetu znamená začlenění či vyloučení. To je podobné jako otázka vzdělání v dřívějších stoletích. Dalo by se říci, že přístup k internetu by mohl být považován za lidské právo, protože to rozhodně eh, spouští pokrok a hospodářský růst. Někteří říkají, že rozvoj internetu je předpokladem pro překonání krize. Jestliže tedy můžeme prostě říci, jaká jsou práva spotřebitelů, pak musíme říci, že tato práva nebudou nikdy respektována, pakliže nebudeme mít hladce fungující telekomunikační sítě. Takové sítě by především měly obsahovat svobodný přenos údajů. A aby bylo možné využít veškerého toho potenciálu, o kterém jsem hovořil. Dovolte, abych řekl, že Evropská komise předložila dokument, který stanovuje, že nedostatečný eh, přístup k internetu ohrožuje svobodu. To se týká tedy třetích zemí. A dovolte, abych řekl jednoduše, že jestliže se nám nepodaří zaručit podmínky přeshraničního eh, přenášení údajů, když se nám eh, nepodaří eh, vytvořit podmínky vedoucí k vytvoření takové sítě, tak to podlomí nejen hospodářský růst, ale dokonce to podlomí i rozvoj nových služeb, ochranu zájmu spotřebitelů a tak dále a tak dále. Proto osobně bych řekl, že zvenku to může tak vypadat, že diskutujeme o e, kabelech, e, Wi-Fi a o přístrojích a o rychlém internetu, ale my ve skutečnosti diskutujeme o e, demokracii, svobodě, hospodářském růstu, o civilizaci. Rozvoj sítě, o kterém se hovoří v tomto dokumentu, je předpokladem pro úspěch. Nic nemůžeme udělat inter, bez internetu, eh, protože eh, rychlé přenosy dat zajištěny být musí, jinak, jinak budeme eh, vlastně místo rozvoje se vracet zpět. Eh, je třeba jasně zdůraznit profil tohoto tématu. Není to pouze technický aspekt, je to otázka civilizace. Děkuji. Děkuji, pane Seviči. Děkuji. A mm, poznámka z mé strany, jakožto zpravodaje. Ano, já souhlasím že e, toto je velice důležitý aspekt, který navazuje na to, co jsme diskutovali o e, digitálního trhu. Mně se zdá, že je to tady v tom e, to popsáno velmi perspektivně jako projekt všeobecného zájmu. Znamená to, když si to přečtete, že je to otázka transevropských telekomunikačních sítí, ale ve skutečnosti je ten projekt mnohem širší. I ve světle těch dalších věcí, o kterých jsem hovořil, například bezpečnost internetu pro děti a tak dále. A e, členské státy tady musí podniknout všechna opatření, e, která odpovídají příslušným specifikacím já, když vám řeknu, že když si to přečtete velice podrobně, jaké tady jsou eh, předpisy a eh, na co to navazuje, tak eh, můžeme říci, že vlastně by tady byla i nutnost vyvinout zvláštní standardy pro tuto oblast. Důležité je, aby se neomezovaly jiné aspekty, či aby se naopak eh, neprobíraly dvakrát ty tež věci. Důležité je také podívat se, co je v přílohách. Otázka, do jaké míry je to velmi eh, preskriptivní. Za druhé si myslím, že je tady otázka financování ve prospěch projektů, které jsou již identifikovány, jako například strukturální fondy, kde jsou určité eh, programy ve prospěch konkurenceschopnosti, je to také v některých operačních programech. A já jsem si všimnul, že například eh, některé eh, plánované služby tady mohou být financovány. Myslím si ale, že by tady mělo být také dodatečné financování Eh, otázka investic do hardwareu, eh, do, z, z, z rubriky plánování rozvoje projektu. To je velice důležitý zdroj financování, který bude k dispozici pro velko, vel, velké infrastrukturní projekty. To si myslím, že je směr, kterým se ubírá komise. A v případě eh, tady těch předpisů, které se týkají bezdrátového spojení, širokopásmového spojení, tady bude to pravděpodobně vyloučeno. Eh, tady jde o sítě, ono to zní velice neutrálně. Takže to je tedy jenom několik bodů, na které se ostatně podíváme ještě podrobněji a uvidíme také pozměňovací názory, které budou předloženy paní Galo. A ještě prosím, paní Rilo, je tady vítána, jste přece stínovou zpravodajkou. A pan Angström je, je spírovým zpravodajem. A jo, máte pravdu. A tak vyslechneme komisi. Prosím, chcete se k tomu vyjádřit? Yes, sir. Thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Galo jménem komise za tuto zprávu. Děkuji také stínovým zpravodajům. Zpráva zdůrazňuje, jak důležité jsou nové služby, jako konkrétně cloud computing, zejména pro malé a střední podniky. A to je prostě posouzení, kde je komise stejného názoru. Myslíme si, že to je důležité. Zpráva také zdůrazňuje, jak důležité je propojit venkovské oblasti, či málo hustě osídlené oblasti, či méně rozvinuté oblasti. Jak důležité je právě propojit takovéto oblasti v rámci jednotného trhu. To je také jedna z priorit našeho navrženého programu. Jedna poznámka se týkala eh, poptávky a nabídky. Tady paní Galo eh, se k tomu vyjádřila a já naprosto souhlasím. Doufáme, že jsme jasně v návrhu vyjádřili tuto věc a že návrh pokrývá dva hlavní aspekty. Jeden je širokopásmový projekt, to je ten aspekt nabídky. A druhý aspekt je interoperabilita veřejných služeb online nebo digitální eh, infrastruktury. A my doufáme, že to pomůže, eh, podpoří to eh, poptávku. Takže skutečně doufáme, že přispějeme k tomuto této spirále, která se navzájem posiluje. Pokud jde o to závaznost příloh, ano, pokud je o široké pásmo, je to technologicky neutrální. E, Wi-Fi, e, tedy bezdrátové technologie, jsou zahrnuty a jediné hlavní kritérium, e, aby byla způsobilost pro financování, tak je rychlost přenosu. Musí to být stejná rychlost přenosu, jakou jsme stanovili v digitální agendě. Naším cílem je, eh, aby 30 eh, megabit eh, byl v roce 2020 dostupný všem občanům EU. Čili díváme se na ten výsledek, který to přinese spotřebitelům a občanům. Návazno na další programy. Pan předseda zmínil konkurenceschopnost a inovace. Druhá část návrhu eh, veřejné služby online a interoperabilita přes hranice, to vlastně se týká programu konkurenceschopnosti a inovací. Mnoho takovýchto aktivit bylo rozvinuto a také financováno v rámci CIP. A mm, teď se z toho stává stála infrastruktura. Eh, CIP, to se týkalo eh, financování technologických řešení a také vyvíjení řešení, která jsou administrativně a právně přijatelná pro orgány. My hovoříme především o e-government, ale ne pouze. Strukturální fondy My nahlížíme na strukturální fondy, na synergii, eh, která se tady projevuje. Jak jste viděli v návrhu, eh, jsou tady nové finanční nástroje, půjčky, eh, projektové bondy a financování z Evropské investiční banky. Jsou to projekty, které by nebyly dostatečně životaschopné pro financování z bankovních zdrojů. Čili tady je pak představa, že použijeme strukturální fondy, které budou vlastně eh, dalším zdrojem, aby tady byl dostatek eh, finančních prostředků. A pak přijdeme ještě s těmi dalšími nástroji. Děkuji. Já myslím, že to stačí z mé strany. Ano, děkuji za toto vysvětlení. Paní Galo, chcete provést, provést závěrečné slovo? Euh, conclure pas encore, mais en revanche... Ještě neúplně uzavřít, ale chtěla bych uvést časový harmonogram. Pokud ne kolegům, tak alespoň asistentům, kteří jsou zde v sále, tak kládání pozměňovacích návrhů 29. června 18. září se budeme zabývat pozměňovacími návrhy a hlasovat o zprávě v principu 11. října bychom měli, což si myslím, že jsou rozumné lhuty, které bychom měli dodržet, zejména pokud co nejdříve obdržíme pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Uh, Dobře, všem vám děkuji. Děkuji komisi, stínovým zpravodajům uh, a Eh, zpravodajce, takže eh, to uzavírá naše dnešní odpolední jednání a dále bude pokračovat zasedání koordinátorů, kde budeme řešit některé nalehavé věci. V tuto chvíli vám děkuji a děkuji také našim posluchačům, kteří nás sledovali na internetu a Eh, pak tady máme také nové vydání našeho oběžníku, kdyby eh, někdo si přál do něj nahlédnout, tak se podívejte na naše webové stránky a my vám potom eh, zašleme tento oběžník. Stanete se tedy přítelem našeho výboru. Děkuji.